Milé kolegyně, milí eh, kolegové, eh, řešíme tady otázku eh, náhrad pro další hlasování, ale můžeme nyní začít. Pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme přijmout zápis nebo máte nějaké připomínky k zápisu? Ne, zdá se, že ne. E, dobře. A e, tímto jsme schválili tedy i pořad jednání a co se týče návrhu zápisu ze 4. a 5. září, tak to máte ve vašich podkladech. Máte nějaké připomínky k tomuto zápisu? E, zdá se, že ne, tak tímto je tedy zápis přijat. A tento zápis bude přijat eh, v případě, že nebudete mít žádné další námitky, které byste vznesli během zasedání. A potom bod tři sdělení předsedkyně, za prvé tlumočení. Následující jazyky můžete poslouchat, francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, řečtinu, španělštinu, češtinu, maďarštinu, litevštinu, lotyštinu, polštinu, eh, slovenštinu, slovinštinu, bulharštinu, eh, rumunštinu a chorvačtinu. Bod B, web streaming. Musím vám eh, připomenout, že toto zasedání se webstreamuje, tak abyste o tom všichni věděli. Za C závěry koordinátorů ze 24. září co se týče závěrů koordinátorů ze 24. září 2019, tak tyto závěry jsme vám zaslali 25. září e-mailem. To jsme zapsali všem členům výboru KULT a tímto jsou tedy eh, oficiálně schváleny v případě, protože do 27. září nebyly vzneseny žádné námitky. A navrhuji, abychom začali přímo s hlasováním a toto hlasování hlasování se týká souhrného rozpočtu Evropské unie a zpravodajkou je Petra Kamerevert. Eh, Petro, chcete se vyjádřit? Prosím. Eh, ještě jednou eh, velmi srdečně děkuji všem stínovým zpravodajům, ještě také děkuji sekretariátu a všem kolegům za výbornou spolupráci. Děkuji také za eh, konstruktivní eh, eh, výsledky během celého vyjednávání. Děkuji. Děkuji. A nyní můžeme začít už přímo s hlasováním. Máte všichni vaše hlasovací lístky? Nikdo neříká, že by byl nějaký problém, tak můžeme začít přímo s hlasováním. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Elektronická kontrola. Všichni odhlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmnáctku dvanácti. A nyní sedmička, pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To není jasné, takže to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. A nyní pozměňovací návrh 8 byl stažen, takže devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 1, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní čtyřka, kompromis kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis pět pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 25. Pozměňovací návrh kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Musíme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Eh, gratulujeme Petře Kamrevert. A nyní? bod 5 našeho pořadu eh, jednání. Jedná se o volbu čtvrtého místopředsedy nebo čtvrté místopředsedkyně pro náš výbor. Eh, bylo mi eh, řečeno, že náhradníci tito mohou hlasovat paní, paní Benjomer, Zagorakis a Winkler a pan Samsky a, a pan Ivan García de Blanco ten za eh, Johannise Uh, eh, Pra, eh, paní Žembu. Děkuji, my bychom chtěli elektronické hlasování k tomuto pátému bodu. Tak já to ještě jednou zopakuji. Chtěli bychom elektronické hlasování k tomuto bodu, tedy tajné hlasování. K tomu jsem právě chtěla dojít, to mnohokrát děkuji. A nejdříve bych chtěla eh, eh, poukázat eh, na to, že pokud dojde k nějaké změně, to říkám vedoucím frakcí, tak musíte informovat, pokud dojde k nějaké změně, musíte o tom informovat předsednictvo, než se zahájí hlasování. A ještě než začneme hlasovat, tak musím zjistit, zda jsme usnášení schopní, to znamená 8 poslanců, takže jedna čtvrtina. Takže tímto konstatuji, že jsme usnášení schopní. A nyní bych chtěla požádat o nominaci na čtvrtého místo předsedu. Paní Želbova, Čojdrová. Děkuji. Dovolte mi přednést nominace kolegy Andrej, paní Andrej Boškor. Eh, ptám se, máte ještě nějaké návrhy? Eh, zdá se, že ne. Eh, přestože máme pouze jednoho kandidáta, tak zelení požádali, aby hlasování bylo tajné. A musím se zeptat, zdali i další o to žádají, protože musíme mít minimálně sedm členů, kteří by hlasovali nebo chtěli by toto tajné hlasování. Ano. Dobře, takže Evropská lidová strana, a liberálové a, a, a, a levice, takže máme více než eh, sedm členů. Eh, takže ještě se musíme eh, zeptat paní, eh, musíme tedy zjistit, zda je paní Bočkor řádným členem, je tedy nominována jednou frakcí a potom prohlášení o finančních zájmech a prohlášení o kodexu chování poslanců, to musí být správně vyplněno a chci se zeptat kandidátky, zda souhlasí s touto nominací. Ano? Jak jsem řekla, co se týče eh, tajného hlasování, tak to bylo vysvětleno. A nyní eh, můžeme tedy přikročit ke hlasování. Je někdo tady, kdo z vás sedí, kdo by neměl hlasovací kartu? Ne, zdá se, že ne. Takže si to teďko teď eh, vyzkoušíme, zda to bude fungovat. Budeme hlasovat o tom, eh, zdali Plácido Domingo by měl být členem výboru nebo eh, členem předsednictva. Takže můžete hlasovat pro vedoucího kandidáta červeně a kdo se zdrží, tak bílé tlačítko. Takže hlasujeme o Placidovi Domingovi. Zahajuji hlasování. Eh, všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Eh, do eh, Domingo, dobře, takže 18 hlasů pro, 17 proti. Takže po tomto zkušebním hlasování když jsme si ověřili, že všechny přístroje fungují, tak můžeme přistoupit k tomu eh, skutečnému hlasování, ale museli jsme to předtím vyzkoušet, aby to nebylo neplatné. Chci eh, poukázat na to zelené tlačítko, tím hlasujete pro paní Bočkor, červené tlačítko proti kandidátce a bílé tlačítko, tak tím hlasujete, takže se zdržujete. A Eh, takže tady eh, budeme postupovat tak, jak je to obvykle v případě zdržení a v případě, že dojde k eh, nějakému omylu, tak tento omyl se může napravit, dokud jsem neřekla, že končí hlasování. Takže můžete použít jakékoliv tlačítko, pokud jste se zmýlili, ale musí to být do toho, než řeknu, že končíme hlasování. Nyní tedy zahajuji hlasování. Frage haben alle... Ptám se, všichni jste hlasovali pro, podle vaší vůle? Tímto končím hlasování. 15 pro, 10 proti, 5 se zdrželo, takže 5 eh, hlasů tedy odečteme. Máme tedy nyní tu potřebnou většinu. Takže hlasů je 25. Počet těch hlasujících je 30. Eh, počet eh, platných hlasů je tedy 25, těch 5 odečteme a máme tady potřebnou většinu, a to je tedy 13. Eh, máme tady 15 pro a tím pádem paní Andrea Bočkor byla zvolena jako čtvrtá místo předsedkyně. Chci poděkovat politickým frakcím za to, že nakonec dospěli k řešení. Děkuji vám. A milá Andreo, prosím, přijď na pódium. Tady pro tebe máme místo. Eh, gratulujeme. A nyní bych chtěla eh, říci, že tímto jsme ukončili zřízení výboru KULT a nyní budeme pokračovat eh, s bodem různé. Eh, během veřejného zasedání žádné další body nemáme a chci říci, že příští schůze se bude konat 4. listopadu v Bruselu od 15 do 18.30 a 5. listopadu od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Děkuji vám. Eh, za účast na dnešním zasedání, přestože to není jednoduché, protože máme slyšení eh, komisařů a děkuji vám také za to, že jste se včera zúčastnili slyšení s paní komisařkou Gabriel. A myslím si, že tímto můžeme skončit.